že ve středu bych měl spolu s předsedou rady podepsat 16 aktů schválených podle běžného legislativního postupu dle článku 74 jednacího řádu parlamentu. Názvy těchto aktů budou zveřejněny v zápisu z tohoto zasedání. A také jsou k dispozici na stránkách Evropského parlamentu. A nyní, pokud jde o změny eh, v pořadu jednání, konference předsedů